Děkuji, že jste přišli. Omlouvám se za spoždění. Je to tady cítit jak v sauně a je to tady pocit jako v sauně. Možná by nám s tím někdo mohl pomoci. Já mám ráda vůni dřeva, ale v souvislosti s prací eh, to není úplně ideální, protože mě to ve vzpomínkách zanáší spíše do víkendu. Claude Moraes je v Rumunsku na zasedání eh, k Europolu, pokud se nemýlím, takže jsem byla požádána, abych ho zastoupila, eh, což s potěšením učiním a začnu s přijetím pořadu jednání. Mám tady žádost od SD a GUE, aby proběhlo hlasování na základě článku 205 k bodu 3.4 eh, o rozhodnutí Eh, o tom, že o rozhodnutí o EPO by se mělo přijímat na zasedání koordinátorů. Eh, toto hlasování bude tedy prvním bodem hlasování zítra ve 12 hodin, ale dám slovo Birgit Zippel, která nám vysvětlí, eh, o co jde. Děkuji, Paní předsedkyně, jak jste správně řekla, chtěla bych spochybnit hlasování koordinátorů o tom, že e, to rozhodnutí o EPO se bude přijímat na jednání koordinátorů. Několik argumentů. Tento parlament rozhodl poté, e, co už o tom bylo rozhodnuto ve smlouvách a členskými státy, že bude zřízen úřad Evropského veřejného žalobce, který bude stíhat eh, trestné činy proti finančním zájmům Unie. Teď najednou když se o tom rozhodly všechny členské státy, tak najednou pouze 22 členských států se účastní. A ještě horší je, eh, teď, když se snažíme zahájit postup tím, že tedy budeme vybírat eh, Evropského veřejného žalobce, tak jsme zjistili, že celý tento postup je zcela spolitizován. Já nepochybuji, že kandidáti eh, mají své kvality, ale skutečnost, že celý tento postup je politizován, nás přivedl k tomu, že alespoň tady v parlamentu bychom měli být transparentnější, nejen tím, že uspořádáme slyšení, ale také tím, že budeme hlasovat o kandidátech nebo o seznamu kandidátů tady na výboru LIBE a nikoli e, pouze na jednání koordinátorů. To znamená, my chceme spochybnit toto rozhodnutí a doufám, že zítra hodně kolegů to podpoří a bude hlasovat proto, aby e, o tom kandidátovi hlasoval celý výbor. Děkuji, ano, samozřejmě to je vaše výsada spochybnit to při zítřejším hlasování ve 12. Také jsem ráda, že jste nám vysvětlila příčiny, protože i když jsem jenom eh, zastupující předsedkyně, tak si nemyslím, že když chce někdo spochybnit nějaké hlasování, že to potřebuje vysvětlení, ale jsem ráda, že jste tak učinila. Potom bod 17, který máme na pořadu jednání tak je to bod 18. Elektronické hlasování o seznamu třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum a tak dále. Tak hlasování o tomto bodu bylo odloženo. Pokud nejsou žádné námitky, tak pořád jednání je takto přijat. Nyní jazyková, eh, jazykový režim. Tlumočení dnes je dostupné do všech jazyků s výjimkou malčtiny, chorvačtiny a irštiny. A nyní eh, podpora doporučení koordinátorů na základě článku 205. Máme tady feedback note z jednání z 19. února tento dokument najdete ve svých eh, složkách ke schůzi, jak je uvedeno v bodě 1. Tak tento dokument ze zasedání koordinátorů je předložen eh, k podpoře s výjimkou bodu 3.4, o kterém jsme právě mluvili a o kterém se bude zítra hlasovat. Byly jmenováni zpravodajové. Eh, předseda výboru Libe byl jmenován zpravodajem pro návrh usnesení o sdělení Komise parlamentu a radě Evropa, která chrání iniciativa na rozšíření pravomocí úřadu Evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické činy. Podpoří výbor tato doporučení s výjimkou toho bodu, který byl zmíněn asi ano, děkuji vám. A pak chci ještě jednou zopakovat, že hlasování se bude konat zítra ve 12. Prosím, nezapomeňte si svou hlasovací kartu a schválili jsme eh, zápis, nebo schválíme zápis z 10. prosince, z 4. června, to už je poměrně dlouho, z 26. a 27. února 2018 a 11. až 12. října 2017. Tak to už je opravdu hluboká minulost a tyto zápisy jsou tedy schváleny. Teď se dostáváme k prvnímu skutečnému bodu na pořadu jednání, což je bod 4 zavedení programu práva a hodnoty. 17. ledna byl schválen mandát na plenárce, od té doby proběhly tři trialogy, 22. ledna, 5. února a 20. února. Spravodajkou je paní Bodil Valero a paní eh, Valero má slovo na pár minut, aby nás informovala o situaci. Takže paní Valero, prosím. Děkuji, Judit. Nejprve bych chtěla poděkovat spolu s pravodojkám Sirpě Pětikajnen z výboru FAM a Sylvie Guillaume z výboru KULT. Měli jsme velice dobrou spolupráci po celou dobu a také bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům sekretariátu, poradcům a asistentům. Všichni odvedli skvělou práci. Proběhly tedy už tři trialogy, trochu se vrátím v čase. Návrh komise byl předložen v květnu loňského roku. Naši první zprávu jsme schválili v prosinci 2018 a rada eh, učinila totéž a pak tedy začaly trialogy v lednu. Jak se říkala, už proběhly tři trialogy. První eh, byl určen k tomu, abychom se seznámili vzájemně s postoji, ale rada tehdy ještě neměla mandát pro ta důležitější eh, témata, jako je třeba otázka nebo kapitola týkající se hodnot Unie. Jedná se o eh, směsici již stávajících programů a my jsme chtěli nový program a pak tady byl další důležitý eh, návrh a to je podpůrný mechanismus pro hodnoty. Na posledním trialogu jsme diskutovali s radou a mohu říci, že alespoň eh, tedy ten, ta kapitola pro hodnoty Unie eh, eh, snad s ní budou tedy souhlasit už. Ještě je otázka, jak přesně to bude prezentováno v článku, který není ještě hotový, ale dívají se pozitivně na tuto novou kapitolu. Problematičtější je ten podporný mechanismus pro hodnoty, ale budeme se snažit eh, opravdu tvrdě, abychom ten mechanismus dostali do právního textu. Jak jsem říkala, teď tedy už mají eh, mandát pro diskusi o té nové kapitole, ale u toho mechanismu ještě musíme počkat. Také jsme dokončili několik dalších článků, některé horizontální, například článek 1, podstata článek 4, zapojení občanů a jejich účast, to patří do pravomocí KUT a článek 9 o zřízení skupiny pro občanský dialog a další horizontální ustanovení. Nový trialog se bude konat 6. března a doufám, že tam už uzavřeme poslední část diskusí. Jak jsem říkala, ještě tady jsou některé složitější otázky, jako ten podporný mechanismus pro hodnoty, ale myslím, že ty diskuse se vedou v dobrém duchu, v dobré atmosféře a myslím, že všichni rada, komise i my chceme, aby tento program si získal podporu. Takže myslím, že eh, k nějakému řešení dospějeme. Děkuji. Děkuji. Bodil eh, Sylvie Guillaume, která je spravodajkou za výbor KULT. Chcete si vzít slovo? Velmi stručně, protože Body řekla to podstatné ohledně rozpoložení, v jakém projednáváme tuto záležitost. A tak, jak bylo řečeno, máme velkou složku, která se týká účasti občanů. Na tom nám velice záleží, protože víme, že práva a hodnoty a mechanismy, které před chvílí popsala Body, jsou tou velkou částí tohoto programu. A Angažování a účast občanů, tak eh, to je velice zásadní pro Evropskou unii. Je to program, který je známý, který je oceňovaný, který je blízko občanům. Je to výraz každodennosti eh, v rámci Evropské unie, takže nám na tom velmi záleží. V tom je právě to kouzlo eh, Evropské unie. Takže velice se angažujeme v tomto tématu a tak, jak to uvedla Bodil, doufejme, že inteligentně to dovedeme do úspěšného konce při projednávání s ostatními institucemi. Roberta Mecola. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady zastupuji našeho stínového zpravodaje Michala Bonyho, který nemohl přijít. Michal bych chtěl poděkovat zpravodajce Bodil Valero za její práci na tomto důležitém tématu. Spolupráce je velice dobrá, jak na jednání stínových zpravodajů, tak na trialozích. Kolegové z všech eh, hlavních politických skupin jsou eh, na stejné vlně. Myslím si, že tento text jasně ukáže občanské společnosti i členským státům, že chceme podporovat občanskou demokratickou společnost i z evropské úrovně. Minulý týden to byl takový průlom s radou, který eh, eh, průlom přijednání s radou, která souhlasila s tou novou kapitolou a také s tím, že se budou podporovat evropské hodnoty na všech úrovních a zvláště na místní úrovni. To byla věc, eh, pro kterou my jsme hodně horovali jako Evropský parlament a eh, jsme rádi, že teď budeme moci pracovat na konečném textu. Děkuji, Sofie Intveld. Děkuji. Já bych se chtěla přidat k těm, kteří děkovali zpravodajce za mm, její práci. My také eh, rozhodně podporujeme důraz na tu novou eh, kapitolu. Pokud jde o dosavadní vedení trialogu a ten podporný mechanismus pro hodnoty, to je vlastně podporný mechanismus pro nevládní organizace v zemích, kde jsou pod velkým tlakem, asi nemusím eh, ty dotčené země jmenovat. Pokud jde o to, jak ten, ty trialogy jsou vedeny, tak mě docela překvapuje, že poměrně e, tomu dost dominuje Evropská komise. Podle mého názoru jsou tady dva normotvůrci. Je to Rada a parlament. A Radu zastupuje předsednictví a Evropská komise má pravomoc jenom k tomu, aby stáhla návrh, ale je docela legrační vidět, jak komise těm rozhovorům dominuje a je, vlastně je, je, mluví více než předsednictví a protlačuje svůj vlastní program. Myslím si, že to není úlohou Evropské komise. A pokud jde o ten podporný mechanismus pro hodnoty, je jasné, že komise eh, se na to vůbec netváří. Rada samotná eh, není tak rozhodně proti a já bych tedy chtěla požádat zpravodajku, aby měla na paměti, že jednáme s radou, nikoli s komisí že jsme přijali určitý postoj a tento podporný mechanismus pro hodnoty, který eh, vyplynul mimo jiné i z návrhu pana Bonyho, je to věc, eh, na které parlamentu záleží. Unie má program na podporu demokracie, hodnot práv mimo Evropskou unii máme eh, nouzový mechanismus a tento mechanismus bychom neměli mít uvnitř EU, to je dost zvláštní. A byla bych ráda, aby zpravodajka toto hodně zdůrazňovala. Samozřejmě během jednání může vždy eh, přijít s nějakým tvůrčím řešením. Nemusí to být doslova text Evropského parlamentu, ale opravdu to považuji za klíčové. A pokud ten eh, konečný text nebude obsahovat tento podporný mechanismus pro hodnoty, tak bude mnohem slabší než eh, to, po čem tento parlament na začátku volal. Eh, Cecil Kienge. Děkuji, děkuji, Judith. Také já bych chtěla poděkovat zpravodajce Bodil. Ta spolupráce je velice dobrá. Musím říci, že naše pozměňovací návrhy a argumenty, které jsme předložili jako politická skupina, byly téměř všechny zohledněny v textu. Chtěli jsme zdůraznit eh, uznávání jiných forem diskriminace to se také v dokumentu objevilo. Chtěli jsme posílit úlohu občanské společnosti, také jsme chtěli zdůraznit boj proti násilí online i offline. A musím říci, že skoro všechny pozměňovací návrhy, které jsme navrhli, eh, prošly. Já jsem eh, ráda, že se jedná i o té nové kapitole o hodnotách, jak o tom mluvila zpravodajka a jenom mě mrzí ty problémy s tím podpůrným mechanismem pro hodnoty. Ale já mám důvěru ve spravodajku, jsem si jistá, že spravodajka nalezne cestu, jak eh, toto do textu dostat, takže mám v tomto v ní důvěru. Pro nás je tato práce velice důležitá, protože je to poprvé, kdy takto zpracováváme mechanismus financování i pro hodnoty, hodnoty, které jsou v dokumentu zmíněny. A pro nás je to opravdu velice důležitý úsek textu. Politicky musím říci, že eh, eh, parlament eh, se v tom shodnul celý parlament eh, byl na stejné vlně a myslím, že to je i díky práci Bodil, která spolupracovala se všemi politickými skupinami a díky tomu jsme dospěli k tomuto výsledku, takže za to děkuji. Děkuji. Tím končí eh, seznam řečníků za parlament a vyrozuměla jsem, že Evropská komise se přihlásila o slovo, já to umožním ale chtěla bych zopakovat to, co říkala Sophie Intveld. Jakožto prozatímní předsedkyně bych řekla, že neplatí automaticky, eh, že se má eh, vyjadřovat komise, když parlament si poskytuje zpětnou vazbu ohledně jednání. Eh, myslím si, že už tak je to i luxus, že vůbec si to můžou vyslechnout. Takže Maria Tomasety, prosím, s ohledem na to buďte stručná. Děkuji. Já bych chtěla jenom vyjasnit, že my jsme se nepřihlásili do diskuse. Dobře, takže tím tedy eh, to ukončím. Eh, přejdeme na další. Eh, tak ještě Bodil si chce vzít slovo. Děkuji. Já jsem jenom chtěla zareagovat na Sofii. Ano, je to přesně tak, jak si říkala, komisi se toto téma moc nelíbí a Eh, rada měla také odmítavý postoj, ale zaznamenala jsem, že eh, tedy na radě, na diskusích je kvůli tomu eh, trochu nesouhlas. Asi ne, nebudeme mít přesně ten text, jako chceme my, ale budu se snažit najít nějaké řešení, abychom našli nějakou cestu ven, aby ten mechanismus vznikl. Uděláme to maximum, ale nevěřím tomu, že to bude přesně takový text, jako si schválil eh, parlament ve svém návrhu. Ale já to tedy ještě nepovažuji za skončenou práci. Uh, eh, dobře, děkuji, omlouvám se, že jsem vás přehledla. Nyní se dostáváme k bodu číslo 5, posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům při uplatňování jejich práva na volný pohyb. Spravodajem eh, je pan Žáde Pré a poreferuje nám nyní o výsledcích trialogu. Máte na několik minut slovo, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Delegace parlamentu a rady eh, se dohodli před několika dny, 19. února přesně, to znamená minulý týden. Je to prozatímní dohoda ohledně této problematiky, o které jste hovořila. Nejdříve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům různých politických skupin. Měli jsme velmi hluboké, seriózní diskuse, i když eh, byly určité neschody a bylo to srdečné. Chtěl bych poděkovat také sekretariátu komise, také policy advisorům jednotlivých politických skupin a také našim osobním asistentům. Jaký je cíl tohoto nařízení? Jde o to, abychom usnadnili výkon práva svobodného pohybu a jejich rodinných příslušníků tím, že posílíme zabezpečení průkazu totožnosti a také povolení k pobytu. Takže hlavním cílem je usnadnit eh, právo volného pohybu. Chtěl bych upřesnit, čím není eh, tento návrh. My tady nevytváříme evropský průkaz totožnosti vedle vnitrostátních průkazů totožnosti. My nenutíme členské státy, které nevydávají, aby vydávali průkazy totožnosti. Nedochází tady k vytváření databází otisku prstů na evropské úrovni. A toto navrhované nařízení v žádném případě nepředstavuje právní základ pro to, aby se tady vytvářely databáze otisku prstů na úrovni jednotlivých členských států. Takže já jsem chtěl vyjasnit tyto záležitosti. A proti tomu jsme si přáli a dosáhli jsme toho, vedle toho, co se původně předpokládalo z hlediska návrhu komise, eh, zdůraznit čitelnost a uznávání průkazů totožnosti, protože to je stěžejní bod právě pro právo volného pohybu. Takže pokud budete souhlasit s touto prozatímní dohadou, tak to znamená, že budeme mít jednotný formát v Evropské unii pro všechny průkazy totožnosti budeme mít eh, stejné informace, které by měly usnadnit eh, čitelnost. A stejně jako u pasů nebo řidičských průkazů budeme tady mít také evropský symbol. Co se týče pohlaví, tak to bude fakultativní a eh, je to gender a budou tady tři možnosti ohledně X, F a M. A nakonec se nám podařilo dosáhnout toho, že průkaz totožnosti bude nezbytně uznáván jako platný průkaz ve všech případech eh, různých zemí. Takže dále se nám podařilo posílit také zásadní právo ochrany dat a také posílit odpovědnost členských států v tomto ohledu. Jsou tam jasné odkazy na GDPR. A je tam také striktní vymezení přístupu k biometrickým údajům, a to ze strany pouze autorizovaných osob a pouze za účelem verifikace pravdivosti dokladů a ověřování eh, totožnosti nositele průkazu. Také se velice jednoznačně uvádí, že biometrické identifikátory mohou být eh, uchovány pouze eh, v té době, která tady bude určena a poté musí být zničeny s výjimkou případu, kdy vnitrostátní legislativa, to znamená mimo naší kompetenci, se domnívají, že je nutné vytvořit databázy. V každém případě my nemáme kompetenci, abychom jim zabránili v tomto počínání. Dále se zde uvádí, že členské státy jsou odpovědny za eh, pravdivost a za důvěrnost těchto údajů i v případě, kdy používají soukromé firmy na výrobu těchto průkazů totožnosti. To znamená, členské státy jsou plně odpovědny za zpracování dat. Takže to je ten nejcholostivější bod z hlediska tohoto jednání. Jde o to, zda tyto otisky prstů budou povinné ve všech členských státech, které vydávají průkazy totožnosti, anebo zda to bude volitelné, nebo zda bude tedy na rozhodnutí členského státu jak bude jednat. Parlament velice důsledně obhajoval fakultativní řešení ale nepodařilo se nám prosadit toto stanovisko a to z důvodu, které souvisejí s bezpečností a s čitelností a to v případě, kdy ten fakultativní charakter by byl použit, tak pak doklady by vlastně nebyly zpracovávány stejným způsobem a nevznikaly by tady stejné informace a to by vedlo k problémům z hlediska čitelnosti a kvality těchto dokladů. Takže my jsme odsouhlasili toto stanovisko, i když některé delegace vyjádřily svoje výhrady ohledně tohoto řešení z hlediska toho řešení, které se uplatňuje u pasu. Víte, že otisky prstů jsou povinné v případě eh, pasů, které jsou vydávány ve všech členských státech Evropské unie. Také jsme dosáhli dohody z hlediska vstupu F tohoto nařízení v platnost a phasing out, to znamená náhrady těch předchozích důkazů, průkazů dotožnosti. Takže eh, to je schrnutě mm, obsah tohoto, hlavní obsah toho, co jsme, eh, čeho jsme dosáhli. V podstatě je to výsledek tohoto jednání a já doporučuji našemu výboru, aby odsouhlasil tyto výsledky. Děkuji, pane Depe. A nyní za EPPP pan Pasquale. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát Gerardovi Deprézovi za tu schodu, které dosáhl. Myslím si, že to je velké vítězství z hlediska výkonu svobodného pohybu našich občanů. Je nutné posílit bezpečnost našich průkazů eh, totožnosti, ale zároveň chceme také usnadnit Eh, tyto postupy z hlediska těch, eh, kteří eh, realizují tento, toto právo svobodného pohybu. Jedná se také o zavedení těch symbolů, i vlajky. I to může přispět k tomuto usnadnění. Jedná se zvláště občany, kteří se pohybují v Schengenu. Jsou to lidé, kteří pracují v jednotlivých členských státech a v každém případě toto nařízení přináší přidanou hodnotu. Také je důležité zdůraznit nutnost mít otisky prstů. To je významný bezpečnostní prvek. Nejenom to zlepší eh, verifikaci průkazu totožnosti, ale umožní to také chránit děti. Žera Dopré již uvedl, že to nepovede eh, k nějakým komplikacím nebo navýšení nákladů. A také je zde stanoven postup z hlediska výměny a náhrady předchozích průkazů totožnosti. Myslím, že nikdo v Evropském parlamentu není proti tomu, aby tady byly používány bezpečnostní prvky v podobě eh, biometrických identifikátorů a otisků prstů. Byla tady mm, snaha ponechat na členských státech, aby se rozhodli. Některé členské státy se domnívají, že by bylo lepší, aby toto rozhodnutí eh, činil Brusel. Proto, abychom posílili bezpečnost Evropské unii a usnadnili svobodný pohyb, je nutné tedy přispět k tomuto. Eh, a chceme ještě jednou poblahopřát Gerardovi Depres. Děkuji. Nyní paní Kaufmann, stínová zpravodajka za SAD. Děkuji vám srdečně, paní předsedkyně. Především bych chtěla srdečně poděkovat našemu zpravodaji řádu Depre. Skutečně je pravda, že jsme absolvovali velmi dobrou, velmi intenzivní spolupráci, eh, hodně jsme jednali, přičemž jsme vycházeli z politicky odlišných pozic. Já eh, samozřejmě eh, si u něj ocením toho, že velice dobře v trialogu brání pozice Evropského parlamentu. Říká, že bylo dosaženo mnohého, to je pravda, nebudu to opakovat. A já bych s dovolením eh, se vrátila k tomu eh, bodu, který sám označil za ožehavý. Eh, pro mě je to skutečně taková hořká kapka, a sice, že v tom textu je nyní povinné ukládání otisku prstů ve všech členských zemích. My jako parlament jsme se vyjádřili proti tomu. Eh, byla to důležitá věc i pro mou frakci. A musím říct, že ve všech diskusích eh, ze strany rady eh, podle mě nezazněly žádné, žádné přesvědčivé argumenty pro to, aby kromě dalších biometrických dat zde byly také ukládány otisky prstů. Podle mě je to zbytečné, nepřiměřené. Eh, myslím si, že eh, současné, eh, současné průkazy, které obsahují už biometrická data a jsou také zneužitelné, aby tam byly ještě také otisky prstů. Pan kolega Coelho řekl, že ano, v některých členských zemích, v mnohých dokonce, není povinnost ukládat zde eh, otisky prstů, takže by se to týkalo jenom zemí, které to chtějí. Za Německo mohu říci, eh, že toto je téma, které musí nutně projít eh, veřejnou debatou, aby tedy jaksi lidé si dobrovolně nechávali snímat otisky prstů při vystavování občanského průkazu. Musím říct, že jako frakce my z tohoto důvodu právě nemůžeme podpořit tento výsledek, výsledek trialogu, to prostě není takto vhodné, není to přiměřené. Ano, děkuji. Stínový stínová zpravodajka Eva Žoli Eh, za zelené tady není, požádala eh, mě, abych eh, zde její slova tlumočila. Zaprvé tedy děkuje panu Depre a zelení nejsou spokojeni také s tím povinným snímáním otisku prstů. Je proti tomu řada agentur bránících základní lidská práva a také i RPS. A de facto v návrhu komise to není preferovaná možnost. De facto to dnes existuje pouze v deseti členských zemích. A de facto je překvapivé, že toto je výsledek vyjednávání s radou, jestliže pouze deset členských zemí dnes povinně snímá otisky prstů. E, nicméně e, já e, nevím, Eh, jestli to mohu teď ještě, teď už uzavřít, nebo chcete ještě na závěr něco dodat po eh, kolečku stínových zpravodajů. Takže prosím, chcete k tomu ještě něco dodat? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já samozřejmě vím, jaký obtížný bod tady byl, o kterém hovořila paní Sylvie Kaufmann. A když jsem jaksi naslouchal tomu, co řekla paní, nebo co zde přenechala paní Žoli, tak musím říct, že jsem opravdu velmi odhedlaně obhajoval toto stanovisko během těch tří trialogů. Ale vzhledem k tomu, že rada nechtěla změnit svoji pozici, tak eh, jsem musel přestat a nebo eh, jsem musel oznámit, že parlament se k tomu vyjádří. Paní předsedkyně, já myslím, že můžeme mít argumenty v obou směrech. A já bych byl rád, aby mi někdo vysvětlil objektivně, z jakých důvodů akceptujeme u eh, občanů Evropské unie eh, otisky prstů u pasu, a neakceptujeme je u eh, průkazů totožnosti. A u pasů jsme souhlasili s otisky prstů. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Jestliže Koreper schválí výsledky vašeho jednání 27. Eh, února, pak 11. Eh, března proběhne hlasování ve výboru Libe a je pravděpodobné, že eh, na plenární zasedání se to dostane ve druhém plenárním zasedání v Dubnu. Tím se dostáváme k bodu číslo 6. Je to výměna eh, názorů s mm, panem Detlefem Schröderem, výkonným ředitelem agentury pro vzdělávání výcvik v oblasti prosazování práva CEPOL. Bude hovořit o prvním posouzení eh, strategických eh, potřeb v této oblasti vzdělávání. Dostali jste všichni k tomu před pár okamžiky eh, takovou brožurku. No a, pane Švedere, eh, slovo vám nyní předávám, ačkoliv možná, kolik máme času, eh, řekněme 10 minut, ale nemusíte využít celou tuto dobu. Tak prosím. Ano, děkuji. Já se pokusím vejít do těch deseti minut a přeji vám všem dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi potěšením, že jsem tady s vámi. E, já chci prezentovat e, tedy to, co jsme dosáhli v minulém roce, ale co máme v plánu také v roce e, tomto. Velmi stručně bych měl tedy říci, eh, co vlastně je náplní práce SEPOLu, eh, tak můžu vám uvést dva krátké příklady. Eh, hovoříme o dopadu spolupráce, hovoříme o společných vyšetřovacích týmech, například úředníci eh, ze západního Balkánu a spolu a eh, kolegové z Evropské unie eh, spolupracují. Spolupracují také nejenom na tomto vzdělávání, školení, ale také, hm, také při reálném vyšetřování. Další oblast je identifikace zneužívání dětí na internetu De facto tady je možnost identifikovat tyto oběti a mm, dostat se do prostředí, které eh, je tímto způsobem zneužívá. Musím eh, říct, že to není pouze takové nějaké akademické cvičení. Eh, my jsme v loňském roce vyškolili téměř 29 tisíc úředníků v Evropské unii a mimo a Eh, míra spokojenosti s tím, co děláme, je více než 90 Naše priority je takové. No, v této oblasti eh, se věnuje 40 našeho, našeho, naší činnosti, zejména tedy imigrace a kybernetický zločin. Členským zemím Eh, můžeme eh, tedy eh, nabídnout řadu věcí, Všem nejsme v současné době schopni pokrýt celou nabídku ze strany členských zemí. Také bych chtěl zdůraznit, že činnosti z minulého roku hodnotíme jako úspěšné, poněvadž eh, úzce spolupracujeme s agenturami jako Europol, Eurojust a Frontex a de facto eh, také z jejich strany eh, do naší činnosti vplývá to, co mají, jaké mají zkušenosti a znalosti. Zde mám na tomto slajdu posouzení strategických školicích potřeb Evropské unie. Eh, my jsme tedy identifikovali eh, hlavní nedostatky a tematické kategorie, na které bychom se měli zaměřit. Eh, čili my vlastně chceme, aby naše budoucí plánování činností bylo založeno na vědeckých fundamentech. A bohužel zatím tedy nevíme, jaké budeme mít do budoucnosti zdroje. Musím říci, že se nám tady podařilo analyzovat eh, klíčové strategické hrozby pro Evropu a jak se na tom exekutivní orgány připravují. My zde eh, vlastně hledáme místa, způsoby, mezery, kam by právě evropské agentury se měly zaměřit, aby pomohly zlepšit situaci v Evropské unii. My jsme, eh, abychom to měli skutečně eh, dobře podložené, eh, jsme oslovili téměř 500 expertů ze všech členských zemí EU, e abychom identifikovali ty klíčové elementy. A tady vidíte krátký přehled těch tíž, klíčových elementů, které mají identifikovat eh, takzvané ty klíčové nebo jádrové nedostatky ve schopnostech. A máme je tady seřazeny v eh, pořadí důležitosti. Eh, jsou to informace v ozdeřených zdrojů, sběr dat, analýza a aplikace. Dále členské země nám sdělují, že eh, vlastně všechno, co se týká kybernetické bezpečnosti a s tím spojených výzev, eh, patří k prioritám. A to znamená, že eh, my budeme muset do budoucna se postarat o to, aby v tomto rychle se měnícím prostředí exekutivní orgány stačily držet krok. Další slide tady nebudu eh, zacházet do detailů. Tady jsou opět seřazeny podle priority klíčové oblasti, eh, tak jak to vidí evropské členské země. Eh, na prvním místě máme usnadňování nelegální migrace, na druhém boj proti terorismu, případně pašování lidí a tak dále. Vidíte tady 21 bodů, nebudu to všechno číst ale eh, mohu říci, že eh, poprvé máme skutečně velice solidní bázi, ze které můžeme vycházet při plánování činnosti v příštím roce. Eh, další slide. V roce 2018 v souladu s mandátem naše agentura prováděla posilování kapacit také mimo Evropskou unii Eh, to byly vlastně země na středním eh, východě a v severní Africe. A dále jsme posílili eh, kapacity pro vyšetřování trestné činnosti na Balkáně. Zatím podle mě máme vynikající nástroj v podobě Eh, kvalitní spolupráce se zeměmi v tomto regionu eh, a hledáme také silné synergie s našimi partnery v českých zemích i mimo ně. Eh, v těchto zemích, a to se nedá nějak spochybňovat, my tedy klademe důraz na dodržování základních práv a respekt právnímu státu. Eh, dále, pokud se týče eh, toho budování kapacit, tady můžeme skutečně se spoléhat na spolupráci partnerů, jako je Europol, Frontex, EU, LISA, Eurojust. Dále spolupracujeme s mezinárodními a eh, regionálními partnery, jako je UNODC a Interpol. Máme skutečně velice dobré výsledky za minulý rok. Další slide tak tady máme eh, fotografii z roku 2018 a eh, co je pro vás důležité, náš model řízení je nyní certifikován podle ISO 9001. Eh, to znamená, že je jasné, jakým způsobem řídíme biznis a ustavíme procesy. Dále jsme požádali o certifikaci ISO 29993 a to se bude týkat eh, našich služeb, zejména vzdělávacích. Dále v roce 2018 eh, jsme využili eh, rozpočet na více než 95 a v loňském roce také, pokud se týče přidělených prostředků, tak tyto máme přidělených prostředků na rok 2019, tak tady máme plnění téměř 98%. My jsme poměrně eh, malá agentura na tomto trhu, ale s tím, co máme, s těmi zdroji, máme velice dobré výsledky. Eh, bohužel eh, musíme říct, že nás postihl korekční koeficient v Maďarsku, což znamená, že hůře zháníme motivované pracovníky. Další snímek. Nyní náš eh, pracovní program na rok 2019, ten vám byl prezentován a já bych v tomto eh, kontextu vám chtěl ukázat, jaké máme eh, alokované zdroje, to je v tom pravém sloupci, čili to jsou zdroje pro standardní business, to bude 9,3 miliony eur a my máme nyní 32 tabulkových míst, a k tomu s tím souvisí ještě další projektové prostředky, které jsou alokovány. V roce 2019 se chceme věnovat eh, pokračování strategického posuzování, posuzování strategických potřeb pro školení EU e protože my máme dneska víceletý výhled a to je třeba rozpracovat do ročních výhledů. Dále chceme úzce spolupracovat eh, i nadále eh, s partnerskými organizacemi eh, v této oblasti a jak už jsem řekl, chceme také zajistit nekompromisní kvalitu našich služeb pro partnery. Další snímek, toto je v podstatě náš hlavní biznis. Je to portfolio našeho výcviku, zde se v členských zemích eh, soustředujeme na oblasti, o kterých tady už byla řeč. Jde o eh, organizovaný zločin, který je závažný, eh, také kybernetický zločin a boj proti terorismu. Tady v tomto chceme členské země podporovat. V loňském roce jsme tedy Eh, vytvořili takové centrum excelence právě boje proti eh, terorismu. Budeme nadále eh, pracovat na nástrojích výměny informací a spolupráce a soustředovat se na dodržování základních práv. Samozřejmě budeme sledovat také nově vznikající potřeby v oblasti školení a výcviku, protože ono se to může v průběhu roku měnit. Eh, také eh, budeme příští nebo nejbližší budoucnosti implementovat velké IT systémy, tak abychom mohli podporovat také v tomto směru členské země. Další snímek už jsem e, zmínil externí dimenzi bezpečnosti Evropské unie. E, co tady budeme dělat? Nadále eh, budeme pokračovat eh, v podpoře misí EU CSDP ve třetích zemích. Budeme tedy eh, podporovat tyto mise, pod jejich přípravu a mm, patří do toho řada dalších aktivit. Dále máme CEPOL Excellence Center které eh, vedou naši kolegové v Portugalsku a budeme se soustředovat také na činnosti na Blízkém východě a na Balkáně. Další naše činnosti se budou zaměřovat na eh, způsob vedení, řízení a rozvoj jazykových služeb. Tady se ukazuje, že toto je klíč pro úspěšnou spolupráci rovněž v Evropě je třeba eh, rozpracovat více eh, způsob vedení, ti, kteří jsou tedy ve vedoucích pozicích, aby eh, lépe chápali vlastně, co mají dělat a jak používat jednotlivých nástrojů. Dále bychom chtěli dále rozpracovat pokročilé metody, metodiky školení a výcviku, například za pomoci digitálních simulací. A také chceme co nejlépe Eh, využívat naše omezené zdroje také v oblasti výzkumu, eh, poněvadž chceme, aby naše školící ehm, činnosti byly založeny na tom nejlepším, co se najde na akademickém trhu. A tady to je portfolio eh, příležitostí pro členské země. My do konce roku opět budeme nebo chceme eh, sloužit až 30 tisícům eh, účastníků a budeme mít další rezidenční činnosti, eh, budeme pořádat 79 webových seminářů, 12 online kurzů, otevřeme 6 nových online modulů a dále máme Erasmus Start program, kde tedy bude možné aby se lidé eh, seznámili se zkušenostmi a udělali si vlastní zkušenosti ve jiných zemích, což je důležité pro rozšiřování spolupráce do budoucna. Dále v letošním roce eh, chceme eh, dokončit druhé kolo druhé kolo ukončení a graduace v rámci European Joint Master Program. Dále bych se zmínil eh, ještě programem pro střední východ Afriku a Balkán. Eh, také chceme eh, udržovat a rozšiřovat spolu certifikaci dle ISO 9001 a ISO 29993. A novinkou bude otevření školicí akademie pro kybernetický zločin, v Budapešti. Tady budeme skutečně e, potřebovat posílit vlastní kapacity na podporu členských zemí, poněvadž toto jsou narůstající výzvy. A samozřejmě e, chceme tedy tam se dávat roli a ta akademie by měla být otevřená v červnu. Tak e, doufám, že tedy jsem vás s tím seznámil v kostce dobře a opravdu rád zodpovím na vaše eventuální otázky. Eh, takže teď je čas na vaše otázky, říká paní předsedkyně. Pan Depre, paní Infeld. Takže nyní Birgit, prosím. Myslím, že jsme všichni poslouchali velice pozorně do konce a teď bychom se chtěli zeptat ještě na některé formální záležitosti. Vy jste hovořil o tom, že až 29 tisíc úředníků bylo jaksi vyškoleno. To zní jako velké číslo. Všem na druhé straně, když se podívám na policisty v Německu, tak tam máme trojciferné číslo. Například eh, svaz těchto úředníků má přibližně 15 tisíc úředníků, takže 29 tisíc vlastně v porovnání s tím není zase tak vysoké číslo. Proto se ptám, máte vůbec eh, vliv Eh, na to, kdo vlastně eh, se účastní těchto eh, školících akcí a zaměřujete se na některé konkrétní úředníky a zvláště tam, kde dochází k určitému průsečíku těch aktivit. A jak jste úspěšní v tomto smyslu? Když se podívám na ta čísla, a také eh, na ty úkoly, které se plní a které budeme muset také plnit v budoucnosti, tak samozřejmě si klademe k tomu otázku, zda při všech těch finančních prostředcích a angažování v budoucnosti, jaké podpory tady existují také z hlediska těch příslušných orgánů eh, v členských státech. Zda se snaží toto prohloubit, zda se snaží také připravovat svoje zaměstnance, pokud to, co dělá CEPOL, není postačující. A úplně poslední otázka, když se podívám na to eh, pořadí, tedy eh, z hlediska trestných činů, kterými se zabýváme, tak je tady určitý seznam, z kterého vycházíte. V podstatě eh, se to týká přibližně asi pěti let, anebo tady jsou určité změny, které se mohou jaksi vyvodit z těch hlavních eh, těžisek, kterých, kterými se zabýváte. Eh, pane Depre. děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve připomínku k té prezentaci. Já jsem ji velice ocenil, byla naprosto jasná a když jsem sledoval ten vývoj té prezentace, tak jsem si říkal, brzy se dostaneme ke komiksům protože ty věci se eh, opravdu jasně tady profilují, ale to není cíl tedy toho mého vystoupení. Takže já bych teď trošku položil tu otázku paní Sipel trošku z jiného konce. 29 tisíc školených eh, zaměstnanců. Odkud pocházejí? Normálně z těch členských států, předpokládám ale e, znamená to, že některé členské státy se na vás obracejí více než jiné členské státy. Možná, že v některých případech některé členské státy by měly být více školeny a nejsou. Máte nějakou představu o této věci? Mohl byste nám dát profil? Jsou to lidé, kteří už byli nějakým způsobem školeni? Nebo můžete nám říci, kde by bylo vhodné zlepšit výrazně toto školení? A druhá věc, tento týden se mi podařilo setkat se s novou ředitelkou Europolu. Ona mi řekla, že navštívila různé členské státy a e, po těchto návštěvách těch členských států dospěla k závěru, že jsou tady dvě oblasti, kde Europol by měl jaksi posílit svoje útvary a svoje, svoji práci a svoje zaměstnance. Jednak je to, a vy jste o tom hovořil, oblast finančních trestních činů, a za druhé drogy. Protože zatím to vypadá tak, že drogy jsou opravdu hlavním problémem, je to prakticky každodenní problém. Nehovořím o kanabis, hovořím o tvrdých drogách, které se dostávají do Evropské unie. Máte konkrétní informace ohledně detekování těchto drog a postupů, které s tím souvisejí? Máte tady koordinaci s Europolem z hlediska těch priorit? Protože ona mi řekla, že to jsou dvě hlavní priority, kam, eh, se, jak si, kam budou nasměrovány investice v budoucích letech. Sophie Infeld. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Šrédre, za vaši prezentaci a za práci, kterou odvádíte. Trochu mě překvapilo a znepokojilo, když jste na konci říkal, že máte problémy s tím získat zaměstnance eh, do Budapešti. Myslím, že toto by bylo třeba vyjasnit. Nejen proto, že panovala určitá kontroverze, ohledně volby tohoto místa ve své době. A pak kromě těch důležitých otázek, které už tady byly položeny, když se podívám na eh, ty zločiny, kterými se eh, zabýváte, jsou to zločiny, které jsou běžně lidem dosti vzdálené. Kybernetické zločiny, terorismus, nejsou, nejsou to ty každodenní problémy, s nimiž se lidé setkávají. Uh, a my spolu komunikujeme o věcech, které jsou součástí každodenního života lidí, například domácí násilí. Dvě, 2500 lidí každý rok eh, zemře v důsledku domácího násilí. 2,5 tisíce, když to srovnáme třeba s počtem obětí terorismu, tak si myslím, že by se domácí násilí mělo zařadit mezi priority vaší práce. Můžete říct, že to je lokální problém, ale on to je dost problém univerzální a navíc to spadá i pod evropské právní eh, předpisy. Máme směrnici o obětech, máme texty o násilí eh, kvůli pohlaví a podobně. A myslím si, že je tady třeba provádět školení i v těchto oblastech. V návaznosti na to, co říkal pan Depré, možná školíte lidi, kteří eh, pocházejí eh, z zemí, kde už jsou hodně pro školeny, ale je tady také otázka policejní práce. A policisté k tomu často přistupují, že to je spíše soukromá záležitost, ale ona to není soukromá záležitost. Je to skutečně endemické násilí na ženách. To tež eh, platí pro eh, otázky LGBTI eh, u lidí transgenderových, kteří čelí nejen diskriminaci, ale také násilí, a to i ze strany policejních složek. Dále sexuální pracovníci, Já jsem eh, viděla v jedné z vašich odpovědí, eh, že jste říkal, že CEPOL by měl vybudovat také určité etické normy a myslím si, že to by bylo dosti eh, důležité. A konečně také jste se zmínil o zneužívání dětí, ale především v online světě, ale dochází také k obrovskému zneužívání dětí v reálném světě. Ale to je samozřejmě takové divnější, je mnohem jednodušší eh, sedět před počítačem, no možná jednodušší není ideální slovo, to beru zpátky, ale myslím, že také třeba se na to zaměřit. Vy pracujete se s mnoha agenturami, ale chyběla mi tam agentura FRA a potom agentura pro uh, genderovou rovnost. Děkuji, Sofie. A nyní vracím slovo panu Schröderovi. Thank you very much and thank you. Děkuji. Děkuji za všechny vaše komentáře a otázky. Pokusím se je co nejlépe pokryt. Pokud jde o účasti, zda tedy trénujeme nebo školíme ty správné lidi. My jsme se snažili použít takový model, že nejprve analyzujeme, jaká témata potřebují pro školení a potom jací lidé mají být proto konkrétní téma pro školení, abychom si vymezili cílové skupiny. O to jsme se v agentuře snažili i ve spolupráci s partnery na národní úrovni, eh, kteří ve svém mandátu mají to, že eh, definují, jací lidé budou vysláni k proškolení. Je to na nich, aby nám poslali správné lidi. Myslím, že se to hodně zlepšilo v posledních letech, že opravdu k nám jsou posíláni ti správní lidé. Často zaznamenáváme, eh, že máme zpětnou vazbu od členských států, že by chtěli nechat proškolit ještě více lidí a to je samozřejmě dobré, protože máme Eh, aktivity, kde na jeden členský stát připadá jenom jedno místo, protože jsme omezováni rozpočtem, ale pochopitelně to nestačí. Možná pro členské státy je to dobrá volba, ale když máme velké partnery, jako je Itálie, Francie, Polsko, Německo, tam ten počet eh, pracovníků je mnohem větší, kteří by to potřebovali a není to potom tedy postačující. Proto se snažíme také využívat elektronické prostředky, protože tam nejsme omezeni počtem. Víme, že stále narážíme na jazykové problémy. Někteří se neúčastní našich činností, protože se provádějí hlavně v angličtině snažíme se s tím něco dělat, ale to nemůžeme tolik ovlivnit, to je spíše eh, problematika členských států. Ale eh, posouvá se to. Máme definované činnosti, cílové skupiny, kdo by se měl účastnit jakých činností. Pouze pokud dostanete do té třídy ty správné lidi, tak to potom má nějaký skutečný přínos. A toto se opravdu zlepšilo. Pak tady byl dotaz na kontinuitu zda to má nějaký trvalý dopad na členské státy. My se snažíme i školit školitele, takovéto činnosti také máme. Chceme, aby tady byl takový multiplikační efekt. Máme takzvané výměné programy, programy CEPOL a jednou součástí tohoto programu tady nejde jenom o to, že někdo cestuje z A do B a pak je v terénu, ale mm, máme Eh, vlastně u všech účastníků dotaz, aby nám udělali takový plán, jak budou dál ty znalosti šířit, jak je budou posílat dál. A samozřejmě nejsem naivní, vím, že to není vždy dokonalé, ale máme řadu dobrých příkladů, kde skutečně ti proškolení potom ty znalosti předávají dál. A to chceme hodně zdůrazňovat. Není to tak, že my prostě vyškolíme jednoho člověka. Mělo to by to být tak, že ten dotyčný pak to může šířit v členském státu. Pak tady byla otázka změny priorit. Zda vidíme změnu priorit. Ty čísla, která jsem uváděl, vycházejí z pohovoru za poslední dva roky. Je jasné, že ty výzvy pro represivní orgány se mění a my musíme reagovat i na nové situace. Z mého pohledu u těch čísel je vidět, že migrace stále stojí hodně nahoře. U některých členských států ten tlak je nižší, ale to neznamená, že ten problém je pryč. Teď možná bychom dostali ty priority v jiném pořadí, ale eh, musím eh, věřit i tomu samotnému mechanismu. Ve všech členských státech jsme tedy poprvé takto získali velice dobrý přehled, ale vím, že musíme být vždy opatrní eh, ohledně toho, co je prioritní tento rok, příští rok, protože se může objevit nějaké nové téma. Já doufám, že terorismus už eh, teď není takový takovým problémem, ale nevíme, pokud se něco stane příští týden, příští měsíc, příští rok, tak to zase budeme muset zohlednit. Pan Depres se ptal na ta čísla, jak jsou rozložena mezi cílové skupiny Mluvil jsem o 29 tisících. To může vypadat jako hezké číslo, ale co to znamená? Máme celkem asi 1,5 milionu pracovníků eh, v orgánu činných trestném řízení v Evropě. My jsme ale agenturou EU, nemůžeme duplikovat to, co dělají členské státy. My se vždycky díváme eh, na, to, na ty konkrétní případy, kde by EU měla podpořit konkrétní jednotky. Eh, to souvisí i se spoluprací těchto represivních složek eh, s přeshraniční spoluprací. Jak už jsem říkala, snažíme se definovat co možná nejlépe naše cílové skupiny. Kdo by se měl zúčastnit jakého školení? Vím, že i ve strukturách členských států je to náročné. My máme třeba velice posílený mandát od roku 2016 ale třeba bych rád, aby do budoucna bylo zapojeno více celníků. Především eh, se účastní hlavně policisté, někdy to jsou soudci, státní zástupci, ale u těch dalších profesí eh, by se to mělo změnit, abychom dosáhli ještě lepšího dosahu samozřejmě nemůžeme proškolit úplně všechny, jak bychom si přáli. Snažíme se, jak jsem říkal, využívat i elektronické nástroje, abychom rozšířili svůj dosah, protože v těch standardních eh, školeních ve třídách tam jsme prostě limitováni. Zda to školení je správné, zda, a zda školíme správné lidi. Jak jsem říkal, myslím si, že obecně přijíždějí správní lidé, ale není jich dostatek. Některé naše, u některých našich kurzů máme trojnásobný převis poptávky ze strany členských států, ale my prostě nemůžeme všechny eh, proškolit. Potom eh, otázka, zda zohledňujeme priority Europolu. Ano, já mám velice dobré vztahy s eh, výkonným ředitelem Europolu, diskutujeme o tom. Finanční trestná činnost v Evropě, finanční vyšetřování, abychom se dostali k těm penězům. Na to také musíme eh, eh, pracovníky proškolit. Také máme projekt na Balkánu, který se týká právě finančních vyšetřování a drogy. Eh, tomu také věnujeme zvláštní pozornost. Snažíme se školit i v tom, jak se identifikují ilegální laboratoře, jak se likvidují, eh, ale vím, že drogy i v celosvětovém měřítku možná do budoucna budou ještě větším problémem pro Evropu, když se podíváme na čísla z jiných částí světa. Pokud se to všechno dostane do Evropy a některé problémy se už objevují, tak to bude velký problém. Také se mění podoba trhu Eh, některé drogy dokonce vyvážíme, dříve jsme je především dováželi koordinace s Europolem. Tady vám mohu říct, že máme skvělou spolupráci s Europolem a s našimi partnery. Máme eh, roční akční plán, vždy se dohodneme také, na jakých činnostech se Europol podílí svou odbornou zkušeností. Také se snažíme eh, poskytovat Europolu eh, podporu, pokud jde třeba o hodnocení činností dopadu pro nový politický cyklus. Snažíme se s zkoumat, jak provázat školení s podporou konkrétního politického cyklu, tak aby ta spolupráce byla ještě efektivnější. Zpětná vazba, kterou dostáváme eh, i v analytických zprávách, eh, ukazuje, že ty služby poskytované CEPOLem v tomto ohledu jsou velice dobře hodnoceny, takže to je úspěšné. Paní eh, Intveld eh, se ptala na to zpřesnění těch výzev eh, a toho místa. Já si myslím, že Budapešť jako taková není problém. Já tam žiji a je to hezké město, ale je tady ten koeficient, korekční koeficient a kvůli tomu my nejsme konkurenčním zaměstnavatelem, protože zájemci se dívají, co je dalšího k dispozici na trhu. U Nizozemska třeba ten korekční koeficient je jiný a my potom nejsme tím nejatraktivnější na trhu, i když stále získáváme skvělé pracovníky, ale objem přihlášek v posledních letech spíše klesá. A nemáme eh, moc přihlášených ze západní Evropy, protože jim nemůžeme nabídnout takový plat, jaký by očekávali. Ehm, mohu také podpořit to, co jste říkala o domácím násilí. Já osobně jsem se tímto tématem také dlouho zabýval. Je mi jasné, že to je velice vážné téma. Také experti z členských států nám pak ale říkají, že třeba považují něco za důležitější témata. Tady pak je vždy otázka odpovědnosti, co máme dělat my na úrovni EU a co se spíše pokrývá na úrovni členských států. A podle informací, které dostáváme, členské státy mají pocit, že to, co mají zavedeno u tohoto témata, stačí a že se máme spíše soustředit na jiná témata. Já to nechci nijak soudit, protože respektuji tedy rozhodnutí členských států další téma, které jste eh, zmínila. Víte, že já i kolegové se osobně angažujeme v otázce LGBTI a související trestné činnosti, také eh, vlastně zločiny z nenávisti, eh, tím se také zabýváme. Snažíme se to učinit součástí i dalších činností. Ehm, zmiňovala jste spolupráci s agenturami. Ano, měla jsem, měla jsem zmínit i eh, agenturu FRA, na tu jsem zapomněla, ale dobře s nimi spolupracujeme. A dále, pokud jde o třetí země, snažíme se jim vysvětlit, jaké je naše vnímání eh, těchto témat my to nevnímáme izolovaně, bereme to jako součást obecně základních práv a snažíme se tedy toto poselství předávat co možná nejlépe. Potom sexuální pracovníci a pracovnice, také důležité téma. Já budu rád spolupracovat i s vámi a s dalšími partnery, abychom se společně zamysleli, co více můžeme dělat v této oblasti, abychom lépe podpořili členské státy a jejich útvary. Tak doufám, že jsem všechno pokryl a děkuji vám. Děkuji vám, pane Šrédere. Tím tedy končí tento bod na pořadu jednání a přeji vám šťastnou eh, cestu zpět do krásné. Budapešti je to opravdu krásné město, s tím mohu souhlasit. Takže eh, sedmý bod, kde tedy s jsem já, takže někdo by měl měřit čas. Eh, dnes eh, budeme tedy projednávat pozvací návrhy k přepracování znění směrnice o společných normách a postupech v českých státech při navrácení neoprávně pobývající státním příslušníků třetí zemi. E, máme tady celkem 654 pozměňovacích návrhů, nebo na tom tedy Eh, tolik bylo na začátku. A já bych vás nyní seznámila s tím, v jaké fázi se nacházíme a potom nám slovo s novým zpravodajům. Já musím říct, že ten návrh Evropské komise podle mě eh, nebyl příliš uspokojivý. Podle mě nebyl dostatečně promyšlený, chybělo tam posouzení dopadu, přičemž eh, tedy my jako výbor jsme se rozhodli, že provedeme vlastní posouzení eh, dopadu. Poté jsme měli kolik? Sedm nebo osm schůzí se stínovými zpravodaji, kam jsme pozvali také eh, občanskou společnost, eh, právníky, eh, lidi, kteří se prostě zabývají touto problematikou, spoustu specialistů, abychom prostě vytvořili nějakou politiku, která dodržovat také základní práva a zásady mezinárodní politiky. My jsme se soustředovali na dobrovolné navracení. E, naše posouzení dopadu ukázalo, že pokud chcete e, zvýšit počet navrátilců, kteří prostě nemají dostatečně v pořádku všechny dokumenty a tak dále, tak e, my se soustředíme na to, abychom je zadrželi, vlastně dostali do nějaké tedy detence já si myslím, že eh, to eh, je poněkud kontraproduktivní, ne, že tedy eh, stav zadržení by vůbec neměl existovat, to ne, mělo by to být poslední řešení a nesmí se to nadužívat. Mnozí kolegové se k tomu dívali podobně a sice, že je třeba se tedy pracovat s článkem 6, kde se jedná o e, vyhýbaní, si, vyhýbaní se e, e, jakýmkoliv, jakýmkoliv úředním postupům. Například, že nemáte v pořádku eh, osobní dokumenty, tak nemůžete eh, plně eh, tedy využít všech životních podmínek, nemáte adresu a tak dále. Já si myslím, že to všechno jsou, jsou věci, které prostě mohou pomoct při definici této situace. Problematické v tomto návrhu podle mě bylo to, že pokud tedy Eh, se eh, člověk vlastně eh, vyhýbá tedy řešením těchto problémů, může se dostat za mříže a potom tedy je stížena ta věc, že by se mohl dobrovolně vrátit a dostává se prostě do takové nějaké situace, kdy eh, nakonec možná, eh, aby, aby tedy eh, ne, neřešil dalším persekucím, tak se raději rozhodne vrátit. Čili my říkáme, že by měli mít tito uprchlíci nebo tito lidé než na útěku nebo v pololegální stavu, že by měli mít více informací. De facto lidé by měli mít možnost se odvolat proti rozhodnutí úřadu, jenomže problém je v tom, že eh, při počtu eh, odvolání eh, by úřady nemuseli stíhat vyřizovat tyto stížnosti, takže mnozí kolegové tady se snažili upravit mm, tyto termíny. Eh, další věc, eh, mnoho kolegů eh, předložilo pozměňovací návrhy, podobné, jak jsem podal já. My totiž nemáme představu, jak vlastně to vypadá na hranici v případě příchodu, takže vlastně o toho se potom ozývá, v tom se vlastně to promítá do tom, jak by mělo být technicky prováděno to navracení. Dále eh, de facto eh, eh, navrácení není to tež, co detence. A neměli, neměli bychom směšovat různé skupiny lidí. Lidé, kteří jsou teroristé nebo podezření z toho, tak by měli být tedy zvlášť skutečně ve věznici, ale neměli by být směšováni s eh, lidmi, kteří dobrovolně jsou teda v detenci před dobrovolným návratem a není tam žádná eh, trestná činnost ve hře. Takže já myslím, že směšování těchto dvou kategorií to není zdravé. A lidé, kteří se Eh, dopustili trestných činů, ať už u nás nebo jinde, eh, tak by měli být postaveni před soud. Prostě je, je třeba je eh, soudit a pak eventuálně odsoudit, ale to už by potom nešli do migrační detence, ale do věznice. Nyní k metodickým věcem. 7. března by se měl odehrát další setkání stínových zpravodajů a já vás před tímto datem eh, zásobím kompromisními návrhy, tak abychom se měli o čem bavit, zejména tedy v tom oblasti útěku, eh, případně zákazu vstupu, případně e, také více e, soustředit e, také úřady v členských zemích na dobrovolné návraty a podobně. Já se pokusím to termínově zvládnout, poněvadž my jsme vlastně měli, měli stínové zpravodaje minulý týden, ale jenom s omezeným režimem tlumočení. Čili já myslím, že my bychom to ale měli eh, dotáhnout do konce ještě před volbami. Takže tolik eh, já jako zpravodajka a nyní eh, diskuse se stínovými zpravodaji. A pan Coelho je tady v zastoupení paní Koraci Bild. Ano, paní předsedkyně, Ana Maria tady eh, dneska nemůže být a já ji dnes zastoupím na její žádost. EPP eh, vítá eh, návrh komise na přepracování znění návratové směrnice s tím, že by měla být účinnější a měla by garantovat dodržování základních práv. Také Eh, se řeší otázka spolupráce s třetími zeměmi, se kterými máme uzavřené readmisní eh, dohody, aby tyto návraty byly bezpečné. A také musíme mít možnost vynucovat návrat tam, kde je to nezbytné. My máme pět priorit. Za prvé, eh, v případě rizika uprchu, uprchnutí tedy, Eh, my bychom měli mít seznám kritérií, i když ne uzavřený seznam, tak, aby členské země mohly provádět individuální posuzování rizika úprku, uprchnutí. Eh, to je něco, co navrhla paní zpravodajka. My bychom eh, rádi eliminovali první tři kritéria, ale ten seznam by měl zůstat tak aby skutečně bylo možné eh, posuzovat eh, individuálně situaci. Za druhé, eh, povinnost spolupracovat. EPP podporuje vazbu mezi spoluprácí a aplikovanými postupy. Myslím, že je to důležité opět, aby se z ní nestávali sekundární uprchlíci a vše by mělo být proporcionální, eh, přiměřené a bez eh, negativní dopadu na děti. Dále je zákaz vstupu. EPP eh, zvažuje možnost vydat zákaz vstupu tam, kde je to vhodné. V případě dětí a dobrovolných navrátilců by toto mělo být omezeno. Za čtvrté, Postupy na hranicích by měly podle EPP obsahovat specifický postup na hranici, tak aby byl umožněn rychlý a efektivní návrat uprchlíků, eh, u kterých není eh, prokazatelně potřeba mezinárodní ochrany. Eh, Mohlo by, se, mohl by z toho být opět vyloučeni zranitelnější lidé, jako třeba děti. A poslední, páté, eh, to je otázka lidských práv. Paní Korasa Bels tady má několik kritérií, eh, která by měla eh, chránit práva dětí v, procesu, v celém procesu. Za prvé, tady máme nedoprovo, tedy nezletilé osoby bez doprovodu a také nezletilé s rodiči nebo poručníky. Mělo by jim být poskytována, poskytována právní pomoc a to způsobem srozumitelným pro děti. Dětem by mělo by být umožněno, pokud hodí do školy, tak dokončit eh, školní rok a to, že eh, jejich rodiče například eh, se chovají proti v nesouladu se zákonem, vyhýbají se plnění požadavků, tak by to nemělo mít dopad na děti. No a e, v případě, že dojde k navrácení, e, mělo být zajištěno také to, aby dítě v zemi e, jeho původu někdo přijal. Děkuji vám za spolupráci a těšíme se na další práci. Sylvie Guillaume. Já navážu na Karlose a chtěla bych také poděkovat za tu spolupráci, eh, kterou jsme měli s vámi, paní předsedkyně, a také s ostatními stínovými zpravodaji. Ohledně reformy této směrnice musíme říci, že vlastně se jedná o historickou směrnici v uvozovkách. Musíme tedy přistupovat s klidem k tomuto textu a pokud tedy návraty jsou možné, tak by to mělo být eh, zcela vyrovnané z hlediska základních práv. Moje skupina předložila stovku pozměňovacích návrhů v šesti oblastech, které jsou prioritní, které bych zde vyjmenovala stručně v nahodilém pořadí. Takže první priorita se týká opravných prostředků. Tady jsme navrhli, aby tady bylo alespoň 14 dní pro předložení těchto opravních prostředků v případě rozhodnutí o návratu. Komise navrhovala pět dnů. My se domníváme, že by to měl mít eh, automaticky odkladný účinek. A druhý bod, ten se týká retence. Tady jsme navrhli snížení, bylo to 18 eh, měsíců, 6 měsíců dvakrát obnovitelné a my dva měsíce dvakrát obnovitelné. A eh, proto, abychom tedy uklidnili účastníky toto zasedání, tak eh, musíme upřesnit, že tyto texty jsou naprosto jasné z hlediska charakteristiky těchto osob, které představují určité riziko. Pak je to článek 20, retence nezletilých. Tady jsme předložili pozměňovací návrhy, které by eh, se měly eh, samozřejmě zaměřit na tyto nezletilce a na rodiny. Čtvrtá priorita, to je riziko útěku. Článek 6, který definuje tato rizika útěku, tady eh, používá necela vyčerpávající seznam a uvádí velice široká kritéria. Vy jste navrhli, jak si odstranit tento seznam a ponechat text předchozí směrnice. Což znamená, že by tady byla možnost pro členské státy ponechat si vlastní kritéria. Co se nás týče, my jsme navrhli ponechat seznam, ale vyčerpávající seznam s jasnými kritérii, tak aby tady bylo co nejméně možné interpretace. Takže uvidíme, jakým způsobem pokročíme v této oblasti a jak bude možné se vyhnout tomu, aby některé členské státy měly nevhodná kritéria, například absence postačujících finančních zdrojů. Pátá priorita ohledně postupů návratů. My jsme zrušili od, jeden odstavec 14. článku. Smyslem bylo vytvořit novou databázi, která by byla propojena s tím novým nařízením ohledně pohraniční eh, stráže a pak tam máme no, prioritu ohledně hraničních přechodů. Já jsem také, nebo náš, naše skupina chtěla odstranit tuto pasáž ohledně postupu na hranicích, zvláště z hlediska eh, rozhodnutí, které bude stanoveno v prováděcí směrnici. To ještě není úplně finalizováno, takže my se domníváme, že musíme vyčkat než bude tato situace v nařízení plně stabilní, eh, tak, abychom se vyhnuli nějakým rizikům nekonzistentnosti. Takže to jsou oblasti, kde bychom chtěli konat. Sophie Infeld. Thank you, chair. Um, first... Děkuji. Paní předsedkyně, především bych vás chtěla pochválit za práci, kterou odvádíte velmi důkladně a vážně a loajálně. Ale mám tedy několik obecných eh, poznámek, eh, než vás seznámím s prioritami naší skupiny. Já vím, že eh, věc už je v pohybu, ale pořád si říci, že mě jako irituje, že tady mám balíček sedmi návrhů, pro interní dimenzi asilové a migrační politiky, eh, které jsou zablokovány v radě, poněvadž členské země se chovají eh, nezodpovědně. Oni chtějí pevnost Evropu, což je taková evropská verze Trumpovy zdi. Tady ještě není žádný rozdíl. Není potřeba eh, revidovat tuto směrnici, tak jak to dělá komise. A mě tedy opět irituje, eh, proč se komise nechová jako nezávislá instituce, ale eh, poslouchá příkazy z rady, což není v souladu se smlouvami. Eh, také je tady problém, jak zmínila Sylvie Guillaume. Tady de facto jsou ještě odkazy také na jiné dokumenty, které opět nejsou ještě finalizovány debatujeme o věcech, které už byly odhlasovány jinde, v podstatě do jisté míry vyjednány eh, s radou, ale my začínáme znovu dětí, eh, práva dětí, detence, útěky a tak dále. Proč tedy máme eh, to probírat znovu? A to se ptám ne vás, ale členský zemí. A nyní k věci. Podle v pořadí důležitosti. My tady chceme více zdůraznit dobrovolné návraty a méně eh, detenci a nucené, nucené eh, návraty. Členské země by nejraději eh, všechny dali za plot. Za druhé, je třeba, abychom se zodpovědněji stavili k lidem eh, v, v tom, že tedy eh, by ty návraty měly být udržitelné a eh, také integrační opatření. Já vím, že tedy ta detence tady musí být, tak říkala paní Koraca Bild, ale jak by to mělo v praxi fungovat? Prostě někoho zadržet, to je snadné. Ale když eh, ten dotyčný má závislé děti, tak eh, jak by to mělo fungovat? To by nám rada nebo komise měly vysvětlit. Eh, věnovat více pozornosti zranitelným osobám LGBT, samostatné ženy a tak dále. Pak a to riziko útěku, já myslím, že vyčerpávající seznam eh, realistických kritérií by to mohlo řešit. To jsme vlastně říkali také eh, v té směrnici eh, o přijímání. Že ono taky je třeba definovat, jaké je tady riziko, protože jinak bychom mohli říct, že to nebezpečí uprchů, uprchů je u všech. Dále spolupráce a informace, tady by měly být práva a závazky na obou stranách dobrovolné odjezdy. My tedy navrhujeme 30 dní na dobrovolné opuštění s určitými výjimkami a pokud se týče eh, opravných opatření, tak eh, chceme, aby tedy odvolání vždy mělo odkladný účinek. Eh, já nevím. A další věc je tady detence z důvodu národní bezpečnosti. Teď já nevím, to by tam nemělo být, protože národní bezpečnost není kompetence eh, Evropské unie a v podstatě nemáme tento pojem ani právně definovaný. Možná, že některé členské země tyto definice mají, já nevím, ale možná ano. Ale jak máme tedy eh, operovat s pojmem, který nemá právní definici a které ne, nespadá, tedy explicitně víme, že to není kompetence Evropské unie. Eh, je to o asilové politice, nesouvisí to s národní bezpečností nebo eh, veřejnou bezpečností. Eh, ano, jistě, je možné lidé, lidi zadržovat, ale musí proto být jiný právní důvod. Dále, pokud se týče postupu na hranicích, to bychom taky chtěli škrtnout, poněvadž tady skutečně budeme muset počkat na vyjednávání APR. Děkuji, Sofie. Barbara Spinelli. I eh, Děkuji. Eh, zpravodajce a chci říci, že sdílím obecný přístup. Pokud jde o návrh komise, já ho vnímám celkově negativně z obdobných důvodů, které tady zmiňovala Sofie, takže nebudu ty argumenty znovu vypočítávat. Také jsem předložila několik pozměňovacích návrhů s cílem posílit eh, námitky a alternativy navrhované zpravodajkou, tak aby návrh komise eh, byl sladěn alespoň s mezinárodním právem v oblasti uprchlíků. Na základě velice důležité těch příspěvků od eh, expertů na první části jednání stínových zpravodajů navrhuji vyškrtnutí článku 6 o nebezpečí útěku a eh, tu vazbu na spolupráci. Už jsem toto vysvětlovala. Ten článek se musí změnit a to opravdu radikálně musí být eh, zcela přeformulován dlouhý a ještě ke všemu otevřený seznam indicí pro nebezpečí útěku, to považuji za obrovské riziko, že všichni, eh, téměř všichni nelegální eh, migranti budou zadrženi. A takto dlouhý systém a seznam může mít důsledek takový, že členské státy systematické nebudou poskytovat dobu na dobrovolný návrat a budou zadržovat tyto státní příslušníky třetích zemí a nakonec jim dají zákaz vstupu. Také by to mohlo penalizovat, a je to jedno z kritérií, které je problematické, penalizovat státní příslušníky třetích zemí, kteří nemají dostatek peněz. Pokud jde o dobrovolný odchod, myslím, že členské státy by měly poskytnout období v délce až 6 měsíců. Dále zadržení. Ve svém pozměňovacím návrhu žádám členské státy, aby nikdy neuplatňovala, eh, neuplatňovaly zastrašující opatření. A pokud jediný členský stát eh, se rozhodne k zadržení, tak to zadržení by mělo proběhnout ve specializovaném a otevřeném zařízení a mělo by to být na kratší dobu, než která je uvedena v návrhu. Tato specializovaná zařízení by měla poskytovat důstojné podmínky k životu, měla by respektovat základní práva státních příslušníků třetích zemí, měl by tam být zaměstnávání řádně vyškolení pracovníci. Státní příslušník třetího státu by nikdy neměl být zadržován v zařízení vězeňského typu, protože tam potom může docházet ke eh, mísení lidí s trestní minulostí a lidí s čestným trestním rejstříkem, což je nežádoucí. Dále, pokud jde o přepracování směrnice o návratech v souladu se základními právy, navrhuji vyškrtnutí zákazu vstupu, článek 13. Myslím si, že uvalení zákazu vstupu eh, na státního příslušníka třetího státu je kontraproduktivní a je to neslučitelné s cílem eh, provádět eh, tuto návratovou politiku důstojně v souladu s mezinárodním právem a se základními právy. Kromě toho jsem ještě přidala pozměňovací návrhy, které stručně schrnu. Zákaz zadržování nezletilých, ve jménu nejlepších zájmů dítěte. Nový článek, který by měl zajistit, že státní příslušník třetího státu má právo být vyslyšen příslušným orgánem, než bude přijato v jeho věci rozhodnutí, možnost získat právního zástupce a jazykovou pomoc, a to bezplatně, rozumné lhuty pro podání odvolání, tak aby bylo možné uplatňovat právo na účinné opravné prostředky, jak to zdůraznila i zpravodajka. Dále v souladu s tím, co říkala zpravodajka, také navrhuji, že odvolání proti rozhodnutí o návratu by mělo mít automatický odkladný účinek. A to by mělo zahrnovat i instance, kde jsou otevřené případy před trestním soudem, tak aby byl zajištěn přístup ke spravedlnosti jak pro oběť, tak pro podezřelého. Děkuji. Děkuji, Barbaro. Tím ukončujeme seznam řečníků z parlamentu. Komise se přihlásila a vysvětlím vám, proč vám to slovo neudělím toto je okamžik, kdy parlament musí promyslet, co bude dělat. Měli jsme dvě zasedání stínových zpravodajů, kam jsme pozvali komisi, aby to s námi probrala článek po článku. A bylo tady již několik zasedání, kde komise vysvětlila, jak eh, vnímá právní předpis. Já si myslím, že toto není čas na konverzaci s komisí. Tady potřebujeme my konverzaci mezi sebou na zájem. A jakmile člen, eh, parlament bude mít mandát k jednání, tak pak budeme zase mluvit mluvit s Evropskou komisí. Takže vím, že teď využívám toho, že jsem v křesle předsedkyně, ale já to takto vnímám. Potom tedy jako zpravodajka bych chtěla říci, že uh, si cením toho, že pan Koleo zdůrazňuje práva dětí a obdobně i další kolegové. Určitě můžeme posílit terminologii směrnice eh, tímto směrem. Souhlasím, paní Intveld, že se tady snažíme o udržitelné návraty. Nejde o počet lidí, jde o to, aby ti lidé, když odejdou, že budou schopni si vybudovat nový život a nebudou se snažit znovu eh, se vrátit, pokud neprchají jako političtí uprchlíci. Souhlasím s tím, co říká paní Spinelli že potřebujeme eh, právní poradenství a budu se snažit zajistit, aby ten text byl formulován tak, že to zadržení, které nelze úplně vyloučit, ale aby to bylo skutečně až ta poslední cesta. A také bych chtěla navázat na poznámky paní Intveld a sice, že je pochybné, proč se vůbec dělá přepracování směrnice o návratu. Ale moje osobní motivace je taková, že prostě tady ten text máme, takže se ho můžeme pokusit vylepšit a můžeme se snažit změnit zaměření toho textu a zatím rada ještě nemá mandát, což myslím ilustruje problém, který rada má, když se snaží pracovat na různých aspektech azylové a migrační politiky. 7. března se k tomu znovu sejdeme a já vám poskytnu kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. A tím také končí eh, zasedání dnes odpoledne. Sejdeme se zase zítra v 9 hodin. Děkuji.